je jeho křeslo volné. A nyní se dostáváme k pracovnímu plánu eh, podle článku 149 jednacího řádu 12. května byl eh, potvrzen eh, definitivní návrh a plánu práce a já navrhuji následující změny k definitivnímu návrhu na eh, k eh, mm, prohlášení komise o takzvaných endokrinních disruptorů eh, podle současného stavu, podle rozsudku Soudního dvora z 16. prosince 2015. Navrhuji, abychom tento bod zařadili jako čtvrtý bod na program a to po, po bodu, který se bude týkat prohlášení Rady a Komise k transatlantickým tokům dat. Zasedání tím pádem bude prodlouženo až do 24 hodin. Máte nějaké námitky proti tomuto doplnění? Pokud ne, tak je tímto program doplněn. Dostal jsem také následující návrh. Frakce zelených, ALDE a sociální demokraté žádají o to, aby diskuze eh, o tomto prohlášení eh, byla zakončena usnesením, eh, které má být odhlasováno na prvním plenárním zasedání v červnu. Slovo má pan Lamberts k tomuto tématu. To znamená, že budeme řešit, to je komise, pokud jde o endokrinní disruptory, což Eh, v této situaci je mimořádné, protože Evropské, eh, Evropská komise má být strážkyně eh, smluv, ale v tomto případě pošlapává tato práva podle stanoviska právní služby. Není pochyb, že komise zatím ještě nepřijala opatření, které by měla přijmout podle článku 266 o fungování Evropské unie. My tedy požadujeme, aby bylo přijato usnesení, protože já si myslím, že to je minimum, co by měl tento parlament moci udělat, tedy eh, nabádat komisi, aby plnila své poslání. Tedy eh, pokud dojde k tomuto kroku, tak by eh, Evropský parlament tady měl mít alespoň usnesení, to je minimum. A není dobré, abychom se spokojili s pouhou diskuzí. To by nebylo vhodné. Děkuji. Paní Van Brandt by se chtěla vyslovit pro tento návrh. Yes, thank you, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. Naše frakce by chtěla podpořit žádost zelených. My jsme toto plně podpořili. Jak zaznělo, soud již vydala rozhodnutí, komise eh, neaplikuje svá vlastní pravidla podle rozhodnutí soudu a proto je velice důležité, aby toto také zaznělo v podobě usnesení vůči komisi. Je velice důležité, aby připravili přísná pravidla pro endokrinní disruptory, disruptory které nebudou eh, na eh, založené pouze na posouzení dopadu, ale skutečně na vědeckých kritériích. Děkuji. Chtěl by někdo promluvit proti tomuto návrhu? Nevidím e, nikoho. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Bylo schváleno. prohlášení komise na dnešní zasedání bude uzavřeno usnesením a toto usnesení eh, bude podrobeno hlasování na prvním eh, červnovém plenárním eh, zasedání. Je tady také žádost o prohlášení vysoké představitelky o situaci eh, Kongo Prazavil. To by mělo být zařazeno na program a slovo má pan poslanec Alio. Eh, děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Eh, situace v Kongu Prazavil se velice zkomplikovala po referendu, nesprávném referendu, který mělo prodloužit mandát prezidenta. Eh, tam došlo k bombardování opozice a území opozice a několik kandidátů opozice eh, proti něm bylo zakročeno nesprávným způsobem, například eh, mm, i proti jednomu eh, generálovi a Evropský parlament se obvykle ujímá ochrany lidských práv a vystupuje proti pochybným režimům a já si myslím, že dnes by bylo dobré tady prohovořit tuto situaci o Kongu Brazavil. Kdo by chtěl hlasovat, eh, kdo by chtěl mluvit pro tento návrh? Máte slovo, pane poslanče? Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že navzdory tomu, že tato žádost eh, o stažení eh, velvyslance je dosti znepokojivá a jistě to jenom posiluje již tak chaotickou situaci, která zde byla eh, popsána. Myslíme si, že čelíme velice závažné situaci a proto je vhodné a naléhavé, aby proběhla v Evropském parlamentu diskuze. Chtěl by někdo promluvit proti to je, tomuto návrhu? Není tomu tak. Nyní tedy eh, budeme hlasovat o návrhu pana poslance Aliota. Eh, kdo je pro, ať zvedne ruku, kdo je proti. Kdo se zdržel? Návrh byl zamítnut pořad jednání, tady dámy a pánové, 40 poslanců podle článku 113 odstavce 4 jednacího řádu písemně předložilo námitku proti eh, postupu eh, ke zprávě Kovačev. Je to zpráva, která se zabývá doporučení Evropského parlamentu radě eh, k 171. zasedání Rady OSN a já navrhuji, abychom to někdy probrali v rámci programu. Máte proti proti tomu eh, nějaké námitky nemáte? Dobře, nyní tady něco k zítřku. Je tady zpráva paní Regner. Bylo to schváleno podle článku, a podle článku 9, 8 eh, se o tom bude hlasovat ve čtvrtek během eh, hlasování. Není to zpráva o imunitě paní Regner. Paní Regner je zpravodajkou v postupu, eh, který se týká imunity. No, možná to nebylo vysloveno zcela jasně. Frakce GUL e žádá o prohlášení rady eh, o eh, zapletení komisaře Kaněte eh, do případu korupce. Toto by mělo být zařazeno na program a slovo má pan Benito eh, Silvaga. Děkuji, eh, pane předsedo. Já myslím, že vidíme, že došlo ke zneužití pravomoci v uranových dolech v v ropných eh, společnostech, údajná role v palemských materiálech, probíhající vyšetřování domělé korupce eh, vše směřuje na eh, případnou odpovědnost komisaře Kaněteho. Je to tedy velice polemická situace, minimálně v oblasti střetu zájmu. To jsou velice závažná obvinění proti komisaři pro klimatické změny a Evropský parlament bude odpovědný za tuto situaci, pokud nezakročí. Proto chceme umožnit projednání této záležitosti, protože my jsme jmenovali e, společně s dalšími pana komisaře do jeho funkce. Jde o případy domělé korupce, opakuji ještě jednou a myslím si, že je velice smutné, eh, že by EPP chtěla, eh, že by eh, lidová strana pardon, ve Španělsku chtěla exportovat takto své nekalé praktiky ze Španělska. Dámy a pánové, komisař by měl vždy obhajovat evropské hodnoty, a měl by vystoupit v Evropském parlamentu na naši žádost, měl by podat vysvětlení, pokud nechce dále poškozovat důvěru občanů eh, v evropské instituce. Děkuji. Chce někdo promluvit ve prospěch tohoto návrhu? Chce někdo eh, promluvit proti tomuto návrhu paní van Bremt? Yes, Mr. President. Ano, pane předsedo. My bychom chtěli eh, vysvětlit, že nepodporujeme dnešní žádost GUE. Není to proto, že si myslíme, že se nejedná o seriózní záležitost, eh, není to proto, že si myslíme, že není potřeba plné transparentnosti v této věci, ale čistě proto, že si myslíme, že právě plnou transparentnost potřebujeme a právě proto se domníváme, že potřeba k tomu přistoupit eh, opravdu seriózně, potřebujeme proto čas a abychom všechny tyto záležitosti mohli hloubkově proskoumat a teprve poté se můžeme vrátit na plenární zasedání jednání a zvážit, jaký postup pokud možno co nejlépe zvolit a pokud to bude potřeba projednat to na předsednictvu. K jednacímu řádu se přihlásila paní Grostet. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Všichni známe pana Kaněte, je to velmi talentovaný komisař, který zatím svůj úkol plnil velice kompetentně. Mimo jiné to bylo zřejmé během vyjednávání o COP21 minulý rok. Jeho prohlášení o střetu zájmu bylo předloženo komisi, je to v souladu s kodexem chování e, komise a zahrnuje to veškeré e, profesní aktivity a finanční zájmy jeho manželky, což by možná mohlo být považováno za střed zájmu. Takže tam komisař se choval transparentně a e, lituji toho, že z politických důvodů externí pravice, která toto věděla od počátku, se snaží nalézt všechny možné prostředky, jako diskreditovat. Z tohoto důvodu naše skupina EPP je proti tomuto požadavku. Žádost byl, byla přinažena žádost jmenovité hlasování. Šlo to, aby se hlasovalo jmenovitým. Tímto tedy zahajuji hlasování. Hlasovali prosím všichni kolegové, kolegyně. Ukončuji hlasování. Žádost byla zamítnuta. Pořad jednání pro dnešní den eh, zůstává nezměněn. A nyní přecházíme prohlášení komise, e, usnesení o balíčku e, digitální trh. K tomu má slovo pan komisař Ancip. Počkejte prosím okamžik. Pane komisaři, počkáme chvíli.